že vlastní zdroje, otázka vlastních zdrojů, věřím v to, že ty nám umožní právě že, že by nám právě tato daň mohla uh, přinést více těchto zdrojů a v podstatě by to byl stimul pro další růst v Evropě. Je to kreativní příležitost a měli bychom ji využít. Děkujeme, říkám pan předseda. Dámy a pánové, rád bych mezi námi přivítal členy mexického parlamentu a senátu, kteří jsou zde mezi námi na tribuně. Rád bych vám popřál příjemný pobyt eh, u nás ve Štrasburku. Děkuji. A nyní pokračujeme. Dalším řečníkem je pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že zprávu široce podpoříme. Vidím, že mnohé kolegy trápí dopad Eh, této daně FTT na daňové poplatníky. A já s nimi souhlasím. Samozřejmě všichni si nad tím lámeme hlavu, ale chci, abyste se podívali na tu rovnováhu. Eh, kolik například doplacíme za selhávání na selhávání finančního systému, ať už přímo, že se musí rekapitalizovat banky, anebo nepřímo eh, stabilizačním mechanismem, mezinárodním měnovým fondem a jinými mechanismy. Miliardy, tisíce miliard cestují eh, a jsou předávány finančnímu odvětví. Jakmile bude zavedena ta daň, tak toto zatížení eh, bude menší. Ne úplně zrušeno, ale nebude tak silné. A je důležité je eh, uvědomit si, že pokud část půjde do evropského rozpočtu, tak to znamená, že už členské státy nemusí přispívat tolik. Budou se jim snižovat příspěvky, což znamená, že e, celé e, ve srovnání s tím, jako kdyby se veškeré příjmy rozdělily mezi členské státy. Takže uvažujte i o tom. Děkuji. Jako další paní Gal Pelč, prosím. Csak Děkuji, pane předsedo. Já eh, s uspokojením vítám tuto zprávu, protože tam se otevřeně říká, že finanční transakce dosud nebyly přiměřeným způsobem zdaňovány. My zde nabízíme samozřejmé řešení prospěšné hospodářství, jež se potýká s krizi. Jedná se o první krok, který nám umožňuje s touto krizi účinně vojovat nikoli na úrovni pouze nějakých finančních dohod, ale i praktickým způsobem. Měli by to pocítit i daňoví poplatníci tato nová daň bohužel však nebude zavedena na globální úrovni a možná se nepodaří ani prosadit na komunitární úrovni, ale přesto by to měl být pozitivní signál pro unijní rozpočet. Je to dobrý nový nástroj. Tímto způsobem budou finanční transakce trochu eh, promyšlenější a nebude možnost eh, znovu eh, toho, že by si finanční svět dělal, co chce, že by e, ztrácel spojení s realitou. E, ty zásady, na nich se to zakládá, jsou správné. Finanční odvětví se soustředovalo dosud pouze na spekulativní přístup a to nás dovedlo do krize. Finanční odvětví nám zatím navíc nepomohlo se z té krize dostat. Neustále čekají na to, že budou těžit z toho, co se děje a toto řešení, tato daň už jim to dále neumožní, protože eh, transakce, která nezaplatí daň, nebude proveditelná a tím se omezuje možnost šidit a proto to podporuji. Děkuji. Jako další pan Leichtried, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Se zavedením FTT máme v ruce nástroj, který nám umožní, aby zátěž této krize byla férově rozdělena. Máme nástroj, který nám umožní, aby i ti, kteří se dosud bránili tomu platit daně nebo platili hrozně málo daní, a to jsou velké koncerny a velké banky, opět museli daně platit. Máme v ruce nástroj, který vytvoří také růst, a sice růst tam, kde to je bez bezpodmínečně nutné v reálné ekonomice a ne ve finanční ekonomice. A proto, domnívám se, tato sněmovna dnes při hlasování učiní to správné. Ale dovolte, abych se zmínil o jedné věci, s níž jsem velice nespokojen. A to je to, co se děje na radě. To, co se v současné době děje na radě, je podle mne skandál, kde se panu Camerunu daří a jeho stále méně přátelům eh, prosazovat politiku, která je směřována na multimilionáře a velké koncerny. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musíme čeni, čelit panu Camerunu, dejme mu správnou odpověď na neformální zasedání a hlasujme pro zavedení této daně. Děkuji. Není pan Karas pane předsedo, paní zpravodajko, vážené dámy, vážení pánové. Evropský parlament dnešní zprávou stvrzuje opět svou roli průkopce při zavádění daně z finančních transakcí. Evropský parlament podporuje touto to zprávou, návrhy a roli komise při realizaci této myšlenky. Stejně jako mý předřečníci bych rád řekl, že na radě dochází v současné době k blokování celoevropskému zavedení daně z finanční transakce. Rada v současné době blokuje zavedení eh, daně z finančních transakcí v rámci celé eurozóny a proto rada v současné době zavedení daně z finančních transakcí dělá nereálnou. Pakliže pouze devět zemí bude pro, pak daně z finančních transakcí může vést také k přemýšťování eh, stanovisek. My chceme skoncovat s touto blokádou. My chceme trvat na našem cíli. Pro nás je daň z finančních transakcí eh, řádově politickým opatřením a právě proto jsem podal pozměňovací návrh, aby daně z finančních transakcí mimo burzovních činností byly zdaňovány vyšší sazbou než na burzovních obchodech a chceme také prostřednictvím daně z finančních transakcí zvětšit eh, na základě zvýšení rozpočtu politický prostor, abychom podporovali hospodářský růst a investice. Prosím vás, abyste hlasovali pro. Děkuji a další paní Regner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dnes před hlasováním o zprávě Pobinata je třeba hovořit jasně. Daň FTT se nesnaží nic předstírat. Je to srdcem strategie východu z krize. To už řekli i v Rakousku my se zasazujeme pro eh, špatně promyšlené finanční spekulace, dovedly finanční hospodáření a spolu způsobili sociální i finanční krizi. Chyběl jim dohled. Denodenně se musí banky zachraňovat. Celá Evropa je uvržena do hluboké krize a my ji musíme řešit nyní, nikoli ve vzdálené budoucnosti. Nyní musíme přinutit finanční sektor, aby i on přispěl k tomu, aby z té krize eh, vybředli. Eh, je absurdní, když zdaňujeme energetiku a jiná odvětví, eh, že finančníci neplatí nic. Já od nich čekám větší stabilitu, finanční trhy, které se budou chovat zodpovědněji, nebudou spekulovat krátkodobě a soustředí se na reálné hospodářství, případně budou i spolufinancovat. Děkuji a jako další pan Dehane. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Mnoho předřečníků již zdůraznilo to, že zavedení daně FTT nemá smysl, pokud nebude mít ty správné dimenze. Mělo by to mít celosvětový rozsah, pokud ne, tak alespoň celoevropský rozsah. Proto mm, návrh komise je dobrý, my se budeme snažit samozřejmě i za podpory parlamentu z toho vytvořit evropskou daň a dalším krokem by bylo využít příjmy z toho na vlastní zdroje, aby to vytvořilo kvalitní základ našeho rozpočtu, tak jak je to eh, pravidlem u jiných kvalitních rozpočtů. Mělo by to přispět zároveň k růstu, pokud zavedeme tuto daň která by poté měla mít za následek vlastní zdroje EU a pokud to splní veškerá kritéria, která stanovil pan Lamasur ve své zprávě i, návr, i v návrhu, ty, které vidíme v návrhu komise, pokud toto všechno splníme, tak my samozřejmě si myslím, že to podpoří evropský rozpočet, který bude zároveň růstovým nástrojem zároveň to sníží tlak na národní rozpočty tím, že to sníží příspěvky jednotlivých států do evropského rozpočtu, čili jak se zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Děkujeme, říká pan předseda. Dalším řečníkem je pan Lamasur. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem opravdu nesmírně rád, že dochází k této rozpravě každý týden. Slyšíme na každé straně to, že politici hovoří o různých, o tomto projektu, jako kdyby to byla revoluční, revoluční myšlenka, něco nového. Ovšem už v podstatě pět let uplynulo od toho období, co jsme hlasovali pro v rámci Evropského parlamentu a v podstatě nyní zde máme komplexní a opravdu dobrý návrh. Děkujeme, pane Šemeto a v podstatě už 6 měsíců experti z členských států na tom pracují. Ano, nesmíme se nechat zmást touto daní. Je to nepřímá daň, podobně jako DPH to znamená, že nebude postihovat finanční operátory, bude podporována našimi klienty, a ovšem v podstatě bude mít nízkou sazbu a v podstatě bude založena na širokém zdaňovacím základě. Ne, proto, a proto si myslím, že to v podstatě nebude mít dopad na delokalizace finančních eh, transakcí. Pokud jde o cíl, jsou zde dva cíle. Jednak financovat společné cíle Evropské unie a zároveň ulehčit situaci národních rozpočtů. Samozřejmě, že bude obtížné dosáhnout jednomyslnosti, ovšem pokud nalezneme dohody eh, pro eh, identifikaci takové, eh, takové, takové Ehm, daně na evropské, na evropské úrovni, tak by to mohlo mít dopad na evropský rozpočet. Ty země, které se k tomu eh, upíšou, tak budou, mít, budou platit nižší příspěvky do evropského rozpočtu a vlastně sníží i své deficity. No a ti ostatní, tak je na nich, jak se zachovají a bude to pro ně škoda, pokud nepřistoupí k této dohodě. Dalším je pan Kasa. Děkuji za slovo, pane předsedo bezúsné chování finančního sektoru přispělo ke krizi, kterou zde vidíme. Proto si myslím, že finanční sektor by měl na, svých bedrech nést část této odpovědnosti. Ovšem já osobně si nemyslím, že zavedení FTT je správným nástrojem. Jednak proto, že náklady této daně pravděpodobně budou přeneseny na bedra spotřebitelů a zároveň si myslím, že je nebezpečné, aby si Evropa myslela, že tím, že v podstatě vytvoří tyto regulační, vysoké regulační standardy v Evropě, že teda ostatní jurisdikce budou následovat našeho příkladu. Riziko je vše obrovské. Vzhledem k situaci, které čelíme, musíme zajistit konkurenceschopný finanční sektor a proto jsem přesvědčen o tom, že musíme být velice opatrní při zavádění takové daně či politiky, která ohrožuje konkurenční schopnost v Evropě. Já osobně nevěřím ani v analýzu dopadu Evropské komise, proto je není konzistentní. Nejprve se tam hovořil o tom, že HDP eh, dojde ke ztrátě HDP, ovšem po kritice, kterou to vyvolalo, najednou zde máme analýzu dopadu, která je opačného charakteru, proto nepodpořím zavedení daně FTT na evropské úrovni a rád bych požádal kolegy a kolegyně, aby hlasovali proti návrhu komise. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní, dámy a pánové, trochu změna v našem programu, protože pan, paní ministrině nás musí opustit, proto ji poprosím, dávám jí slovo ještě předtím, než se dostaneme ke Catch the Eye. Prosím, máte slovo, paní ministrině. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych vám poděkovala. Ráda bych poděkovala za tuto opravdu různorodou rozpravu, nesmírně intenzivní, detailní rozpravu, která poukazuje na to, že ta práce, která již proběhla, to znamená mm, v rámci tohoto návrhu, který, který předložila komise, že ta, ta práce opravdu je důležitá, rozsáhla. Vyslechli jsme si zpravodajku, stínové zpravodaje, zástupce jednotlivých výborů Evropského parlamentu. Jde o oblast, o dosie, které je nesmírně důležité a my doufáme, že i na Černové radě se budeme této problematice věnovat. Hlavním elementem, prvkem dnešní rozpravy je jednomyslný názor, pokud jde o potřebu finančního sektoru, který funguje kvalitně, protože je to zásadní pro růst, ekonomický růst, musí to být finanční sektor, který umožňuje podporovat zdravé produkty, ale zároveň je schopen vzít na seba určitá rizika, aby lidé, kteří například, nebo podniky, které tvoří pracovní místa, měli dostatek finančních eh, nástrojů a zdrojů k dispozici. Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na tomto návrhu, který se zabývá regulaci finančního trhu. Prvním hmotným, hmatatelným výsledkem v této oblasti je analýza, kterou provedlo naše přeznictví v oblasti derivátů. Myslím si, že je důležité poznamenat to, že v podstatě půjde o opravdu, že to je zásadní oblast a v posledních dnech jsme se právě věnovali této problematice. Mělo by nám to umožnit i určitou nezávislost, pokud jde o um, um, Re, ratingových agentur. Já skutečně doufám, že Evropský parlament eh, bude moci, bude vést rozprávu ohledně projektových obligací, které jsou rovněž důležité. Zároveň bychom měli vést trialog, pokud jde o kapitálovou přiměřenost, eh, došlo zde již k zahájení práce této oblasti, pokud jde o likviditu, pokud jde o kapitálovou přiměřenost, pokud jde o možnosti zajištění této oblasti, tak aby naše, aby finanční podniky eh, skutečně postupovaly velice obezřetně a zodpovědně ještě předtím, než budou vypláceny nějaké ohromné bonusy. Dále zde hovoříme o posílené spolupráci mezi členskými zeměmi. Víme, že v této oblasti potřebujeme dosáhnout jednomyslnosti na radě. Máme zde samozřejmě naším hlavním cílem je lepší regulace finančního sektoru, to je zásadní. Diskuze, která se dotýká daně FTT, v podstatě podporuje tuto agendu, která se zabývá regulací finančního trhu. Padlo zde mnoho dotazů ze strany těch, kteří podporují zavedení FTT, ale i ze strany těch, kteří bojují proti zavedení daně FTT. Jak to teda bude fungovat? Kdo nakonec za to zaplatí? budou někteří těšit z výjimek, uděláme rozdíly mezi, budeme schopni dělat, udělat rozdíly mezi spekulativními transakcemi, nespekulativními. Dále zde hovoříme o posílené spolupráci, o jejich výhodách, samozřejmě za předpoklad, že dosáhneme jednomyslnosti na radě. Mnoho poslanců i poslankyň hovořilo o tom, že bude obtížné dosáhnout jednomyslného stanoviska v rádě. Někteří si myslí, že by bylo problematické dokonce prosadit posílenou spolupráci eh, s, um, ohledně fungování vnitřního trhu. Co je ovšem důležité, je, že eh, jsme se ohovořili a zmínili i využití těchto příjmů, které by pramenily z daně FTT. My jsme se věnovali pozorně této problematice, zaznamenali jsme všechny příspěvky dnešní diskuze, návrhy Evropského parlamentu v tomto ohledu, jak už jsem se o tom zmínila, pracujeme s takovým dvojím, respektive dvojího cíle. Jednak je to návrh komise, který analyzujeme a dnešní rozpráva přispěla k této eh, analýze. Ovšem zároveň, jak jsem se to zmínila, v pracujeme na alternativách této daně FTT. Už jsem se o tom zmínila, některé státy prostě mají již nyní různé typy daní, například právě ta stamp duty, mm, kolkovné v Británii nebo zdaňování finančních aktivit, které některé země rovněž zavedly. Ráda bych vám všem poděkovala za tuto rozpravu, za tuto inspiraci, protože vaše práce je velkým příspěvkem pro práci radě umožní nám pokračování v této oblasti. A ještě jednou děkuji za slovo i za dnešní rozpravu. Děkuji vám, paní ministrině, a šťastnou cestu domů. A nyní se dáme do Catch the Eye. Jen pro vaši informaci máme trojnásobný počet žádostí o slovo a já tedy umožním polovině těchto řečníků, aby se vyjadřili, ale budu velice přísný časově. Pan Kelly jako první. Říká se, že jsou jenom dvě jistoty v životě. E, smrt a daně. E, smrt dopadne každého. Zdá se však, že daním se dá, daním se dá uniknout, zejména pokud jste finančník, protože si politici s tím neumí poradit. Máme tady určitý e, prvek toho, jak císař Neron si hrál na housle, když Řím hořel. E, nám se hroutí svět, politici váhají a klíčová záležitost pro EU by měla zatlačit na G20, aby to vše bylo zaveno globálně, tak aby si nemohla právě žádná země z toho těžit, že někdo chce relokovat. E, důležité ale je to alespoň začít u té evropské sema20. Podívejme se na to jako na pilotní projekt. Na první dva až tři roky abychom se přesvědčili, jak to pak vypadá, jaký to má dopad na ty relokace. Zda se to uskuteční, já sám o tom pochybuju, protože opravdu to jsou eh, mizivé částky, ty půlprocentní a desetiprocentní. Děkuji. Jako další pan, pan Tabajdy. Pan Tabajdy. Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, Eh, daň z finančních transakcí eh, je důležitá už z toho důvodu, že Evropská unie v současné době ještě nerozdělila zátěž eh, krize na ty, kteří způsobili. Jedná se o spekulativní transakce, které mají být zdaňovány a domnívám se, že eh, břemeno krize by to by tím mohlo být lépe rozděleno. Přesto se zdá, že maďarská vláda hraje pod motem transakční daň eh, zdaňování spotřebitelů ale maďarská zavedená daň vůbec nesouvisí s touto daňovo, daní z finančních transakcí, o které hovoříme. Protože to by nemělo e, zatížit občany, zatímco ta daň zavedená v Maďarsku by měla zatěžovat prostě daň daňového poplatníka při jednotlivých finančních převodech a tak dále. Domnívám se, že tady ta daň by měla zdaňovat finanční oligarchy. Děkuji mnohokrát. Další řečník či řečnice. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komis komisaři, děkuji mnohokrát za zprávu, která byla předložena, která je natolik informativní. Je třeba zdaňovat finanční transakce, bude to jasné znamení, kterou vede vyšleme a které vlastně očekávají všichni naši občané. Musíme se vydat cestou, která skoncuje s tím, že zůstaly ne potrestáni ti, kteří krizi způsobili na základě svých spekulací. Je to nesmírně důležitý nástroj pro vytváření pracovních příležitostí a přispěje také k lepší průhlednosti, kontrole a postihování spekulativních operací v mé zemi. Máme příklad, máme 6 tisíc osob, které jsou dotčeny bankovními spekulacemi prostřednictvím produktu, který se jmenuje preferenční obligace. Jsou to osoby, které investovaly své peníze do tohoto produktu a přišly o své peníze. Děkuji mnohokrát. Jako další paní Angelili. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dnes by Evropský parlament mohl skutečně vyslat jasný signál na radu ohledně zavedení daně FTT a především praktický signál našim podnikům a občanům, kteří se nás tají, co děláme pro to, abychom řešili ekonomickou krizi. FTT daň není jenom praktickou záležitost, ale v podstatě přinese asi 70 miliard eur, které, by mohli, které bychom mohli využít eh, na stimulaci růstu a zároveň snížení daňové zátěže našich občanů. A zároveň je to záležitost, která představuje určitou spravedlnost, spravedlivý signál, protože prostě chceme, aby finanční sektor nesl na svých bedrech svůj díl odpovědnosti za finanční krizi. Děkujeme. Děkujeme ráda. Děkuji. Jako další paní Flašiková Beňová. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, kolegyně, kolegové, dnešním hlasováním může Evropský parlament vyslat velice silný signál nikoli pouze směrem k radě a zástupcům těch členských států, kteří tento důležitý krok odmítají, ale hlavně svým občanům, že doposud to byli právě občané EU, kteří se museli složit na to, aby oddlužovali bankovní sektor. Ehm, zavedení e, této daně z finančních transakcí může e, se velice dobře osvědčit i při řešení samotných dopadů krize nikoli pouze v jednotlivých členských státech, ale samozřejmě i na celkovém rozpočtu EU. Takže bude velice zásadní, jakým způsobem se bude ta vybraná daň rozdělovat do společného rozpočtu a rovněž jak budou pak snižovány e, Eh, příspěvky Státu Evropské unie. Já jsem přesvědčena, že zavedením tohoto systému bychom mohli získat eh, každý rok téměř 57 miliard eur a navíc posílíme fungování jednotného trhu, eliminujeme narušování hospodářské soutěže a finanční institut bylo odrazovány od spekulativních aktivit. Děkuji. Uh, next speaker is Mr. jako další pan Mesaroš. Köszönöm, elnök úr. Děkuji mnohokrát. Hospodářská krize se velice rychle rozšířila na reálné ekonomiky a velice to ovlivnilo také zaměstnávání. Nejrůznější evropské vlády zavedly škrty, velice závažné škrty a finanční sektor eh, získal velké vysoké státní subvence, ale za sebe vůbec nepřispěl k řešení finanční krize a k připravení východiska z této krize eh, hospodářská krize a mm, daně se finanční transakce by měly být nejdůležitějšími otázkami, které by zamezily různým spekulacím a umožnily nové příjmy ve výši 57 milion eur Eh, tyto peníze by mohly mít generovány a mohly by tím pádem férověji rozdělit eh, břemeno této krize. Znamená to, že ale FTT by měla být zavedena globálně. EU je jedním z největších finančních trhů v globálním ohledu a proto je naší odpovědností tímto směrem. Děkujeme, pan Liberacky. Děkuji bardzo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní Podemata a zároveň jí chci poblahopřát. Skvělá zpráva. Já jsem velice spokojen rovněž tím, že e, Evropská komise v souvislosti s tím se rovněž vyjadřila kladně. Mám i dokonce pocit, že i ze strany rady cítíme trochu jiný vánek a chci ještě podpořit e, dánské předsednictví, aby se zkoušeli e, nějak ten gordický úzel rozseknout a abychom všichni postupovali společně. Jsem však znepokojen, den eh, nad těmi eh, názorovými rozdíly v rámci EPP. Měli jsme zde vystoupení, které se snažili prosazovat partikulární zájmy, zejména u švédských, případně nizozemských eh, poslanců. Ale mám radost, že zde máme šanci na to, abychom se než pouze soustředili, jak ušetřit tu milion, tam milion, že můžeme nyní získat celé miliardy eh, jako vlastní prostředky, které můžeme věnovat eh, růstu, tvorbě nových pracovních míst, eh, tvorbě nových rozvojových šancí. Děkuji vám. A jako poslední řečník paní Žuber, prosím. Obrigada, senhor presidente. Eh, pane předsedo. Eh, hájíme daň z finančních transakcí na burzovní obchodě. Domníváme se, že je to velice důležitý instrument pro zamezení spekulacím na finančních eh, trzích, ale je potřeba mít i nové nástroje, je třeba skoncovat s úniky do daňových rájů a dalším spekulativním obchodům. Máme ale tak trochu obavy, že tato debata debata nakládá eh, ne dobrým způsobem s deriváty, eh, kde by se měla aplikovat minimální sazba 0,1%. Na druhé straně se domníváme, že je skutečně nesmírně za důležité, aby investice z této daně šly do potírání chudoby na světě a aby nenahrazovala jednotlivé vnitrostátní příspěvky do unijní pokladny eh, protože je důležité pomáhat E, i e, chudoby ve světě. Děkujeme a na závěr bych rád dal slovo komisaři Šemetovi. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, pane ministře. Rád bych vám poděkoval za jasnou, silnou podporu FTT daně v rámci EU. To je důležitý signál, který vyšleme členským státům. Diskuze na radě budou pokračovat. Já bych rád poděkoval dánskému předsednictví za udržení tohoto momenta v rámci technické analýzy v jednacím vyjednávacím procesu. Na neformální radě ECOFINu v březnu se ministři dohodli na tom, že práce na tomto poli musí pokračovat, pokud jde o návrh komise. Na tomto základě zde máme různé možnosti, které mm, by snad získaly z krátkodobého hlediska větší podporu členských států, rovněž budou proskoumány. Vítám záměr předsednictví poradenství bez orientační rozpravu 22. června na Ekofině, na Ekofinu. Zároveň budu bojovat za co možná nejširší zavedení FTT na evropské úrovni. Toto je zásadní proto, abychom měli vyrovnané pole na vnitřním trhu, abychom zároveň dostali globální výzvám, které před námi stojí, to znamená globální um, klimatické změny, světový rozvoj a tak dále. Je velice dobré, abychom FTT měli na celoevropské úrovni. Tyto argumenty jsou správné, ovšem zasněli jste i určité obavy u konkrétních uh, oblasti potřebujeme dále pokročit i v technické práci odborníků, které objasní celou situaci. Samozřejmě, že komise přispěje k této práci odborníků. Rád bych zúraznil jednu obecnou záležitost. Daně v TT pomůže vlastně přebudovat vztah mezi finančním sektorem na jedné straně a každodenním nebo obyčejným občanem, řekněme, kteří v podstatě byli poškozeni. V posledních letech chceme obnovit důvěru našich občanů a spotřebitelů a zaměřit finanční sektor směrem k reálné ekonomice, protože daň FTT by mohla být skutečným příspěvkem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 i včetně takových eh, nejdynamičtějších finančních center v Evropě. <clears throat> A v podstatě se jim daří velice dobře. Proto si myslím, že dobře vytvořená daň FTT nebude znamenat nějakou delokalizaci finančních institucí. Další záležitost. Někteří kolegové eh, projevili obavy ohledně negativního dopadu FTT na růst, na podniky, na domácnosti. Ovšem pravdou je, že podniky a domácnosti trpí již nyní. Trpí v důsledku finanční krize, kterou způsobil finanční sektor protože zde máme vysokou úroveň eh, daně DPH, eh, zdaňování práce a tak dále. Pokud je o výjimky, a v tom souhlasím s panem komisařem, ty výjimky tvoří mm, samozřejmě prostor pro různé neplnění povinnosti ne, ne, nebo deformaci. Pokud jde o ekon, my jsme v podstatě dosáhli určitého kompromisu a to, že by jsme penzijní fondy z toho vyhmuli eh, jenom do revize tohoto textu. FTT bude mít minimální dopad na konzervativní fondy a podle mého názoru by mohla lépe zajistit penzijní fondy tím, že je bude podporovat v obezřetnostní strategii. Ovšem pokud budeme navrhovat nějaké další výjimky u investičních produktů, to by mohlo, které by mohly mít velice riskantní nebo bez riskantní aktivity, tak to by nebyl opravdu konsistentní přístup na závěr, milí kolegové a kolegyně, bych vás ráda vyzvala, abyste velkou většinou podpořili tuto zprávu pro společný systém daně z finančních transakcí na evropské úrovni, čímž bychom vyslali jasný, silný politický signál radě. Především dnes s ohledem na to, že probíhá neformální summit Evropské unie, který zabývá růstem. Měli bychom podpořit to, že Evropský parlament vždycky byl a je konzistentní, pokud jde o zásadní politiky a přístupy a že jsme od samotného počátku krize vždy podporovali a bránili tyto postoje. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji vám za na vaše vystoupení a v tuto chvíli rozpravu končím. Hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Dalším bodem je rozprava